předkládá prohlášení k vytvoření frakcí. Tato prohlášení byla předložena předsedovi. Sděluji vám, že všechna oznámení voleb eh, členů eh, byla eh, předložena podle článku 183 jednacího řádu. Připomínám, že členům byla, bylo oznámeno jejich zvolení do Evropského parlamentu a tito před převzetím své, eh, svého místa musí podle článku 3 odstavce 2 předat písemné prohlášení, že nevykonávají žádný úřad, který by byl podle článku 7 neslučitelný s vykonáváním mandátu poslance Evropského parlamentu. Pokud tedy daný poslanec toto prohlášení odez, odevzdal, pak podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu zasedá na zasedáních Evropského parlamentu a jeho orgánů a požívá všech práv, i dokud nejsou ověřeny pověřovací listiny nebo dokud není rozhodnutí o jakémkoliv sporu. Jedenáct poslanců zatím neodevzdalo toto písemné prohlášení o neslučitelnosti a já je nyní vyzývám, aby to bez prodlení učinili. Dnes musíme podle ustanovení našeho jednacího řádu